zasedání a mhm, zápis z včerejší schůze je již vám k dispozici. Pokud někdo by chtěl eh, k tomuto se vyjádřit, eh, ano, ne, tím zápis je odsouhlasen a můžeme přejít k dalšímu bodu. Naši